ale já doufám, že naše usnesení přiměje Ukrajinu k tomu, aby pokračovala na cestě hospodářských a institucionálních reform. Děkuji, pane Kozlovsky. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento